této plenární schůze. Nyní se dostávám k přijetí eh, po programu jednání na tento týden podle článku 149 byl, byl přijat a schválen tedy konečný eh, program tohoto plenárního zasedání na pondělí. Zde máme tedy návrh pokračování, návrh na slovení nedůvěry. Co se týká požadavku na odůvodnění, tak má žádá o slovo pan Píper, prosím. Děkuji vám, pane eh, předsedo. Dnes večer eh, budeme eh, debatovat o eh, posouzování dopadu zákonu. Bohužel bez usnesení nejde o nic méně nebo více než o posuzování, o posuzování dopadu na malé a střední podniky, které bohužel už nejsou jako povinné uvedeny v nových obecných zásadách komise. Jde o to, že eh, generální eh, ředitelé eh, jsou posíleni, to znamená, že ta komise pro posuzování dobyta, dopadů je v jejich nepřítomnosti oslabena. A my bychom rádi, aby bylo přijato usnesení k této rozpravě, neboť je to důležité téma a prosím o podporu pro toto. Děkuji. Děkuji, pane Pípře. Eh, chce se vyslovit někdo pro eh, tento návrh na podporu pana Pípra? Ano, pane předsedo, já bych rád podpořil eh, tento návrh. Je zřejmé, je zřejmé, že ten text návrhu usnesení je třeba projednat, ale za ALDE bych to rád podpořil. Děkuji. Děkuji. Chce se někdo vyslovit proti tomuto návrhu? Proti? Nikdo? Dobrá. Takže kdo je pro? Budeme hlasovat. Prosím o znamení ruky. Pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak je to tak rozhodnuto. A, a nyní tady máme a následující lhůty pro usnesení, návrhy usnesení do úterý 12 hodin pro obecné eh, návrhy středa v 12 hodin. Eh, pozměňovací návrhy k, tomuto, k těmto společným eh, s pozměňovací návrhům ve středu ve 13, potom středa v 19 hodin a potom hlasování samotné proběhne v čtvrtek v, 19, pardon, ve v poledne. Máte nějaké další námitky k dnešnímu pořadu jednání? Není tomu tak? Na úterý EPP mě sdělila, že ehm, by eh, hlasování o návrhu usnesení, které se týká eh, eh, dohody ehm, mezi Kanadou a EU o zpracování v údajů o cestujících, chce tedy zrušit z pořadu jednání. Paní Holmajer by se k tomu chtěla vyjádřit. Kolegyně a kolegové, pane předsedo, tento návrh byl bez eh, schody stínových zpravodajů podán před pouhými třemi dny, proto se frakce zatím eh, neměly možnost k tomu v diskusi důkladně vrátit a natož, aby e, to mohlo být důkladně projednáno ve výborech. Já si myslím, že musíme frakcím dát čas na to, aby se e, seznámili s touto problematikou, která se týká mezinárodních dohod. Jinak e, parlament jako strana u mezinárodních dohod nebude brána vážně do budoucna. Jedná se o to, že tady se přijímají politická rozhodnutí, aniž by eh, byla předem eh, eh, předkládána Evropskému soudnímu dvoru. A ještě k tomu je tady celá řada bodů právní nejistoty pro evropské aerolinie a to, co leží před soudním dvorem, by vlastně celé to uzavření pře, eh, prodloužil o 18 až 36 měsíců. Takže tady eh, při boji s terorismem a těžkou eh, zločinností jako parlament a jako mezinárodní instituce bychom nemohli jednat adekvátně, rychle. Děkuji, paní Holmajor. Kdo by se chtěl vyslovit ve prospěch tohoto návrhu? David se to vysvětlila. Teď jenom někdo pro nebo někdo proti? Tak někdo pro, někdo proti? Paní zipo, prosím. Děkuji, eh, pane předsedo. Proč jsme eh, pro eh, návrh Evropského soudního dvora. Tento Evropský parlament svoji většinu nikdy nerozporoval to, že data o cestujících jsou nástrojem pro boj s terorismem a dvakrát jsme souhlasili. Ale udělali jsme to ve fázi, kdy eh, ukládání, preventivní ukládání dat ještě eh, v Evropě platilo. Tato směrnice nicméně byla v mezičase eh, smetena ze stolu Evropským soudním dvorem. Toto je první mezinárodní dohoda, o které musíme rozhodovat po v tedy, eh, tedy v nové fázi a eh, tyto otázky jsme samozřejmě nemohli mm, projednat předem. A proto chci eh, poukázat na to, že jak rada, tak komise by měly vyjasnit, do jaké míry ta podoba dohody o datech cestujících byla ovlivněna a jak ovlivňuje praxi a to neučinili. Já jinak eh, nevidím žádné nebezpečí pro evropské a kanadské občany. Ta dohoda eh, s Kanadou eh, se projednávala pět let. Data tekla celou dobu a budou téct i nadále, dokud tady neproběhne hlasování. A já si myslím, že je dobrá tradice, abychom my jsme se ujistnili o tom, že všechno, co děláme pro bezpečnost našich občanů, nejde proti základním pravidlům a právům. A nyní budeme tedy eh, hlasovat o eh, tom návrhu eh, zrušit toto, tento bod, nebo projednávání tohoto bodu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Dobrá, budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Dobrá, dobrá. Hlasovali jste všichni? Já nemůžu za to, že se tak pomalím, říká pan předseda. Návrh byl zamítnut. Jsou nějaké další připomínky k úterku? Tím se dostáváme ke středě. EPP žádá o e, v hlasování o návrhu usnesení o uznání e, vlastní státosti Palestiny, aby, aby to bylo odsunuto na e, v prosincové zasedání. Má k tomu slovo pan Preda. Pane předsedo, vám děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Jménem EPP žádáme o odklad hlasování k této citlivé záležitosti. Myslím, že by mohla diskuze proběhnout podle plánu a následně v dalších týdnech bychom mohli v parlamentu a v členských státech hlasovat o probrat celý text a následně hlasovat v parlamentu až eh, v prosinci. Děkuji. Děkuji. Chce někdo eh, se vyslovit pro eh, tento návrh pana Predy? Chce se někdo vyslovit proti? Prosím, pan Havit. Děkuji, pane předsedo. Já chci nejprve připojit vyjádření našich sympatí s obětmi útoku, ke kterým eh, došlo v židovské synagoze a za druhé chci říci, že my chceme hlasovat eh, o uznání palestinského státu, chceme dosáhnout koncenzu, takže se snažíme být maximálně flexibilní a získat také většinovou podporu pro tento návrh. Pan Preda, eh, již se mnou o této věci diskutoval v tuto chvíli, se zdá, že skupina EPP eh, si stanovila určitý postoj, který nechce měnit. Všichni chápeme, že se jedná o citlivou záležitost, nicméně si myslím, že by bylo dobré dosáhnout dosáhnout kompromisu a postoje PP je zatím takový, že uznání státu může být jediným východiskem z vyjednávání o celé situaci. Nicméně já si myslím, že to může být eh, příspěvek ke vzniku dvou států, jehož není možné dosáhnout eh, bez řádného vyjednávání. Je potřeba, aby se tedy o tom diskutovalo. Myslím si, že je možné dosáhnout koncenzu, ale pokud jde o odklad eh, diskuze, já se eh, obávám, že v tuto chvíli se ukazuje, že tady je jistá připravenost ke konsenzu, proto bych byl rád, eh, aby jednání ohledně textu okamžitě začala pokračovat, abychom případně využili té dynamiky. Na závěr, pane předsedo, bych chtěl tedy říci, že Irsko, Spojené království, Francie a tak dále, další státy, myslíte si, že můžeme Eh, si dovolit ztratit vliv, který se podařilo těmto státům dosáhnout? Dobrá, teď budeme hlasovat o tomto návrhu. Návrh je odsunout na eh, zasedání v prosinci. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Tam se ještě jednou hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Pro bylo 188, proti 167, návrh je přijat. Na středu tady mám eh, žádost EFDD, eh, prohlášení eh, komise k otázce evropského ocelářství a sice měla by, mělo by být změněno. Nejdříve dostává slovo pan Abtaburahano. Toto téma je velice důležité, především vzhledem k sociálním aspektům a těm, které se týkají zaměstnanosti a také vzhledem tomu, že Evropská unie vznikla původně jako společenství uhlí a oceli. Proto za EFDD žádáme, aby tato, tento bod na programu jednání ve středu prohlášení komise o situaci v ocelářském průmyslu EU se přejmenoval na ocelářství v Evropské unii, ochrana pracovníků a průmyslového odvětví. Myslím si, že by mělo být také možné zpracovat k tomu pro prosincové zasedání návrh usnesení. Děkuji. Děkuji. Chce se někdo vyslovit pro návrh? Někdo pro eh, návrh, eh, proti návrhu? Pardon. Tak budeme hlasovat o návrhu. Kdo je pro návrh, prosím zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak to uvěříme. Zahajuji hlasování. A hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Návrh je přijat. Dále na středu EKR požádala eh, o prohlášení komise k nesrovnalostem při eh, místních volbách v Polsku jako o hrozbě demokracie v Polsku, eh, demokracie v Polsku a sice s přijetím usnesení. Kdo, je, kdo se chce vyslovit pro tento návrh? Pan Krasnodemsky. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád eh, podal návrh o eh, zařazení na pořad jednání tohoto bodu, o, který jste, o kterém jste hovořil o výrazných, říkám výrazných nesrovnalostech e, při e, místních volbách v Polsku a se souvisejícím e, ohrožením demokracie, které je podle mého největším ohrozením demokracie od roku 89 v Polsku. Žádáme tedy o, o, o prohlášení komise a související rozpravu. Eh, volby v Polsku eh, proběhly eh, v nesouladu se standardy Evropské unie a OBSE během volebního procesu už byly ukázky nesprávného průběhu voleb. A, a dokonce eh, proběhlo, eh, oficiální výsledky byly ohlášeny teprve po šesti dnech, eh, které se zásadně hm, odlišovaly od tzv. exit polls a voliči jsou přesvědčeni o tom, že volby nebyly provedeny řádně. Já jsem si jist, že to, eh, že když se zabýváme demokratickými procesy mimo Evropskou unii, tady v této sněmovně, tak bychom se také měli zabývat eh, procesy, které jsou ohrožené tady v Evropské unii. Děkuji. Pan Legutko se chce vyslovit pro tento návrh. Dámy a pánové, já tady mám eh, seznam standardů které eh, specifikovala OECD, čili podmínky a kritéria a eh, demokratických voleb. To, co eh, došlo, to, k čemu došlo v Polsku, je v výrazném nesouladu s tím, co tady je napsáno. Vážení kolegové, představte si, prosím, že by se stalo ve vaší zemi, že 20 a někdy až 40 procent hlasů by bylo neplatných. Představte si, že uprostřed volebního procesu by eh, celá, eh, celý eh, národní, celá státní volební komise rezignovala. Bylo by to pro vás v souladu s demokratickými normami? Pokud si myslíte, že ano, tak, tak hlasujte proti. Pokud si myslíte, že tady možná bude problém, tak nás prosím podpořte. Děkuji. Chce někdo se vysvětlit proti návrhu? Pan Olbricht? Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jsem proti tomuto návrhu, neboť eh, se jedná o pokus eh, přenést na evropskou úroveň vnitřní eh, politickou debatu v Polsku. I když dokonce každý mluvíme jiným jazykem. Ale eh, vnitropolská debata je naše vnitřní věc. Samozřejmě hm, v Polsku eh, došlo k eh, kolapsu informačního systému za prvé a za druhé bych upozornil na to, že volební proces v Polsku ještě stále nebyl ukončen a za třetí máme postupy, které nám umožní vyřešení, vyřešení konkrétních věcí nezávislými soudy. Proto i podávám návrh na odmítnutí toho podaného návrhu. Děkuji. Děkuji a teď budeme tedy hlasovat o tomto návrhu. Kdo je mm, pro podaný návrh? Prosím, zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Je to jednoznačné, říká vám předseda. A nyní na středu eh, nemám tady žádné eh, návrhy ke změně a tímto je um, pořad jednání s příslušnými změnami na tento týden přijat. A nyní se eh, pustíme do prvního bodu na pořadu jednání a sice návrh na vyslovení důvěry komisi. Během této rozpravy nebude prostor pro nezapsané řečníky a také nebudu připouštět modré karty. A nejdříve, eh, a nejdříve eh, zdravím komisi. Když eh, vidím, jestli to vidím, tak kromě pana Ettingera tady je